platit za potvrzená. Výbor IMCO si vyžádal korekturu textu, který přijal parlament, a to podle článku 281. Tato korektora se pokládá za platnou, pokud během 24 hodin jedna frakce či minimálně 40 poslanců nezažádá o to, abychom o tomto opravě hlasovali. Text naleznete na e, webových stránkách plenárního zasedání a bude zveřejněn v zápisu z této schůze. Podle článku 78. Já podepíšu tento týden sedm právních aktů společně s předsedou které byly přijaty řádným legislativním postupem. Tyto právní akty budou zveřejněny.